Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pokud jste se ještě neusadili, tak se prosím usaďte. Vítejte na týdnu regionů a měst EU v letošním roce. Myslím, že tady bude asi 7 tisíc lidí v Bruselu, kteří se budou účastnit tohoto týdne. Takže myslím, že toho budeme mít na programu před sebou hodně a proto nechceme ztrácet čas a chceme začít hned. Než se pustíme do našeho tématu a než začneme hovořit o tom, jak města a regiony jsou vlastně pilíři budoucnosti EU, několik technických připomínek. Nejprve, stížte si prosím své telefony Nevypínejte je úplně, protože budeme potřebovat, abyste je za chviličku použili. Budeme potřebovat provést určité hlasování prostřednictvím slajdů během tohoto zasedání, takže bychom chtěli, abyste byli schopni se účastnit. Samozřejmě bychom také chtěli, abyste měli možnost tweetovat o tomto zasedání, jak jsem říkala, 7 tisíc lidí z celé Evropy, celý týden pokud se tento týden regionů a měst nestane nějakým tématem, které se bude objevovat všude, tak skutečně moc úspěšní nebudeme. Máte hashtag EU Regions Week, takže neváhejte. Máme tlumočení do 24 jazyků, takže si zvolte svůj kanál, dle libosti, já je nebudu všechny vyjmenovávat, takže se nalaďte na svůj kanál a poslouchejte. Toto zasedání je také streamováno, takže zdravíme všechny, kteří nás sledují z různých míst, z domova, z kanceláří a ti regionální a místní politici, kteří se nemohli zúčastnit. Doufám, že si také užijete toto zasedání a také budete vyzváni, abyste se účastnili hlasování prostřednictvím slajdů. Jak všichni víme, toto bude náročný týden, i toto bude náročné zasedání, protože se budeme muset snažit držet našeho časového rámce. Budeme se snažit, aby toto zasedání bylo co nejinteraktivnější Tady v místnosti máme 900 lidí, takže to bude docela náročné, ale budeme se snažit dodržet náš čas. Žijeme také v politicky náročné době. Jak všichni víte, máme nový Evropský parlament, brzy budeme mít novou Evropskou komisi, máme nového předsedu Evropské rady a tím vzniká nová politická agenda pro všechny, včetně vás na lokální a regionální úrovni. A skutečně v centru tohoto týdne se musíme zaměřit na to, jak vy můžete přispět, jak vy můžete hrát roli v posilování evropských politik a jejich implementace na místní úrovni. Jak můžete také nést evropský ideál na své úrovni. Snažili jsme se zajistit, aby tento týden byl váš při sestavování toho programu, takže doufáme, že si to užijete a že využijete veškeré příležitosti, které se nabízejí. A proto jsme se rozhodli zaměřit dnešní zasedání na tři klíčová témata. ta sama o sobě vlastně přesahují do řady dalších témat, která mohou a budou projednávána. Ta klíčová témata, na která se zaměřujeme, je solidarita. Jak můžeme dosáhnout Evropy, která bude trochu více sociálně integrovaná? Hovoříme také o udržitelnosti, o klimatických změnách. Zdá toho děláme dost, zda můžeme dělat více, co vlastně děláme a jaký dopad to má. A na závěr se podíváme na to, jak můžeme přiblížit EU svým občanům. To je opakující se téma, je to něco, čemu se řada z nás věnuje, kde si klademe otázky, na čem pracujeme již řadu let. A přesto já osobně jsem přesvědčena, že část té odpovědi je na vás na lokální a regionální úrovni. Máme tady velice zajímavý seznam řečníků pro tato témata a nejprve bych chtěla požádat naši hostitelku paní Kláru Dobrev, která je místopředsedkyní Evropského parlamentu, zodpovědná za vztahy s výborem regionů mimo jiné. Takže paní Dobrev, dále pan Karl Heinz Lamberts, který je předseda výboru regionů, paní Elžběta Běňkovská, která je Evropskou komisařkou zodpovědnou za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. A aby měli nějakou společnost, požádali jsme pět zvolených místních zastupitelů takže bych chtěla pozvat paní Lauru Paravinia. Laura Paravinia je městskou radní ve Florenci v Itálii. Potom Vincent Chauvet, který je starostou Auchan ve Francii. Mia Eskelinen Fingeros, to je městská radní Skopio ve Finsku. Paní Kirstin Kerry, která je radní v radě Highlands ve Spojeném království a v neposlední řadě Radoslav Svol, který je městským radním v Měleč v Polsku. Takže všechny vás vítám. Říkala jsem, že se budeme snažit, aby to bylo interaktivní, takže teď je čas, abyste si vytahli telefony. Budeme tady mít otázku prostřednictvím slajdou. Takže připojte se na slido.com, slido.com nebo slido.do. Dejte tam hashtag EU Regions Week. Dám vám minutku, abyste se mohli připojit. Ti, kdo nás sledujete přes web, udělejte prosím totež. Můžete na tomto zasedání hlasovat, takže prosím hlasujte. Jste tam slido.com EU Regions Week a objeví se tam ta otázka. Na té obrazovce to není moc eh, dobře vidět, ale tím důvodem je právě to, že chceme, aby se dívali na své telefony a hlasovali. Otázka je, co by měla EU dělat, co by měla být hlavní priorita EU do nadcházejících let. Měla by to být zelená dohoda pro Evropu nebo ekonomika, která pracuje a funguje pro lidi, silnější Evropa ve světě Evropa, která je vybavená pro digitální věk, a nebo by to měla být ochrana naše, našeho evropského způsobu života. Takže dáme vám asi minutku, abychom dostali nějaké výsledky. Hlasovali jste? Vypadá to, že ta tendence se víceméně stabilizuje. Takže nejvíce lidí hlasovalo pro zelenou dohodu pro Evropu a na druhém místě je ekonomika, která pracuje pro lidi. Tyto dva body jsou daleko před ostatními. A myslím, že to odráží jedno z těch diskuzních témat, které budeme mít dnes odpoledne, když jsem zmínila udržitelnost a to, že budeme hovořit také o klimatické změně. Ale první téma, o kterém jsme chtěli hovořit, a to také souvisí s tím, jak může ekonomika fungovat pro lidi, je solidarita. A s tímto bych se chtěla obrátit na naši první mluvčí Lauru Paravinia. Lauro, vy jste radní ve Florencii, ale jste také sociální pracovnice. A do jaké míry si myslíte, že politika soudržnosti EU hrála roli a změnila něco ve vašem městě a co si myslíte, že by mělo být prioritou EU v budoucnu, pokud je o soudržnost? Já bych nejprve chtěla poděkovat za to, že zde mohu být velice blízko Florencie je jedna zahrada, kde je řada služeb pro lidi jako školka, Centrum pro seniory, Centrum pro duševní onemocnění a zdravotní středisko. Takže přítomnost tolika lidí, kteří potřebují pomoc, vyvolala řadu problémů. My jsme se ve Florenci rozhodli, že tam otevřeme místo které bude intergenerační, interkulturní a inkluzivní. Snažíme se tam lidi propojovat. Tím můžeme zjišťovat a zajišťovat sílu lidských bytostí, tak abychom nepocitovali ostatní jako někoho cizího, jako nepřítele, ale někoho, s kým můžeme spolupracovat ve chvíli, kdy se s ním poznáme a můžeme si vyvinout určitou empatii. Například, když nějak stará osoba čte dětem migrantů pohádku, tak vlastně najednou se ten vztah mezi nimi změní. Nevidí je už jenom jako migranty, ale vlastně jako běžné malé děti. Takže tam vlastně probíhá ta integrace. Uh, integrace funguje vlastně jako určitý krejčí, který sešívá dohromady ty různé části společnosti do nějakého modelu, který bude fungovat, kde bude všechno společně fungovat. My jsme vytvořili něco jako welfare locomotive, kde je každý vlastně součástí té společnosti na základě svých schopností a dovedností bez ohledu na svůj věk. A vraťme se nyní k Evropské unii. Chtěla bych se podělit o osvědčené postupy z naší země, ale chtěla bych tady i společné téma diskuze. Budeme čelit obrovským výzvám myslím na klimatickou změnu, myslím na krizi demokracie, myslím na revoluci, která mění trh práce na základě digitalizace. To jsou všechno výzvy. A měla bych pro nás pro všechny jednu otázku do příštího týdne. Jsme připraveni přijmout tyto výzvy a postavit se jim, nebo ne? Protože to je ta hlavní otázka do budoucna. Protože jinak budeme pouze zajímavě hovořit, ale nebude to mít smysl když se vrátím domů, tak chci mít pro své občany odpověď já jsem radní a pracuji v sociální oblasti, takže já hledám většinou konkrétní řešení. Myslím, že bychom mohli, nebo možná bychom i měli vytvořit evropský sociální systém. To je jediná strategie, jak se postarat o každého jednotlivého občana napříč celou naší unii, aniž by tam docházelo k nějakým rozdílům nebo asymetriím, pokud je o zaměstnání nebo já jsem velice ráda, že tady jsem. Celý život jsem vlastně studovala pro tento okamžik, takže jsem tak nadšená z toho, že tady jsem. Já vím, že my jsme ti, kdo můžeme dodat ostatním sílu tím, že budeme spolupracovat. Hlavním cílem evropského sociálního přístupu je najít společné standardy, tak aby každý jednotlivý místní politik díky nám, díky politice soudržnosti, díky zprávě vládě, díky subsidiaritě mohl poskytovat služby. Takže začněme pracovat na sociálním přístupu, tak abychom mohli propojit minulost a budoucnost začněme s evropským sociálním systémem, také bychom mohli vytvářet novou společnost v Evropské unii do budoucna a vytvořit nový hospodářský systém a systém pracovního trhu. Sociální politiky jsou tím jediným, co politici mohou udělat proto, aby dosáhli sociální spravedlnosti a rovnosti mezi lidmi. Sociální systém eh, není pouze položka na rozpočtu. Jde o investice a jde o uvažování, že lidská bytost je v jádru Evropské unie a my jsme Evropská unie. Děkuji. Děkuji moc, Lauro. Děkuji, to skutečně eh, byl velice energická výzva k akci a výborný počátek naší diskusy. Nyní je Radoslav Svol, tedy druhým panelistou. Eh, mezi vašimi voliči, co je nahlíženo jako největší výdobytek Evropské unie. A pokud je o příští rozpočet Evropské unie, co si myslíte, že by mělo být hlavní prioritou? Vyslyšeli jste, pro co pledovala Laura. E, myslím si, že věc, kterou je nejvíce vidět a kterou také nejvíce pocitují Omlouvám se chviličku, kde vám dám čas, abyste si mohli přeladit vaše e, přístroje na polštinu. Teď jsem zapomněl, na kterém je polština kanále. Myslím si, že je to osmnáctka. A co tedy lidé nejvíce pociťují? To jsou investice do modernizace silniční, železniční a letecké infrastruktury. Já například bydlím na jihu naší země. Milec je eh, malé městečko v jeho východní části Polska. A je tam teď autostráda, která byla, eh, která je v, na jihu a která spojuje západní a východní část naší země. Jde až na hranici. A to lidé opravdu vidí a je to opravdu vlastně východní hranice Evropské unie. Modernizace dalece letiště, to je také velice důležité. Měl jsem možnost sám toho využít, když jsem sem letěl. Takže to jsou věci, kterých se můžeme přímo dotknout, které jsou zcela konkrétní. Vynikající příklad, pokud jde o cestu, která bude, nebo stezku, která bude realizována v rámci transevropské dopravní sítě. To je cesta, která má propojit, nebo trasa, která má propojit Litvu, eh, Polsko, Slovensko, eh, eh, Maďarsko, Řecko. To si myslím, že jsou věci, které jsou velice důležité. Evropská unie chce především odstraňovat hranice a nestačí odstraňovat fyzické, ale i komunikační hranice, protože přece nemá smysl jenom odstraňovat hranice, pokud nebudeme mít možnost je také potom efektivně překračovat. Dále, pokud jde o Další směr a samozřejmě určitě musíme zdůrazňovat eh, fondy soudržnosti. To se výborně vyplácí naší zemi, je to pro nás velice důležité, ale musíme také samozřejmě zdůrazňovat inovace, rozvoj nových technologií, tvorbu nových pracovních příležitostí právě v těch odvětvích, která nám umožní, abychom získávali nové výsledky, aby vznikaly nové nápady, pokud je o ochranu ochranu životního prostředí nebo lékařství. Myslím si, že dnes potenciál jednotlivých států a občanů není plně využíván. A mně se zdá, že by bylo velice dobře, aby mladí lidé měli šanci se sami realizovat, realizovat vlastní ambice, eh, aby se mohly rozvíjet ve vědeckém směru, samozřejmě potřebují také kvůli tomu jezdit do ostatních států Evropské unie. Myslím si, že to může být také motorem hospodářské Evropské unie a že budeme moci efektivně konkurovat čínskému nebo americkému hospodářství. Musíme si uvědomit, že za všemi vynálezy a, vynálezy a objevy vždycky stojí lidé. A jednotlivec nebo skupina dnes bez podpory komory institucionální není schopná mnoho zvládnout. Čili si myslím, že je důležité se zaměřit na toto, o čem jsem se zmínil, na rozvoj nových technik, nových metod, lékařství, ochrany klimatu. To jsou dnešní výzvy a musíme eh, na nich pracovat. Musíme směrovat eh, naše akce v tomto ohledu, jak jsem to vylíčil. Tím budeme lépe a dále žít a také naši planetu odevzdáme dalším generacím v dobrém stavu. Děkuji mnohokrát, Radoslave. A než dám slovo našim třem řečníkům za instituce, aby mohli odpovědět na ty dotazy a výzvy. Ráda bych eh, vyzvala jednoho z členů výboru regionu, členku, aby i ona přišla se svojí výzvou. Bude to paní Izabela Budino. Požádám ji, aby eh, oslovila náš panel. Thank you. Pane předsedo, milí kolegové, tento první panel se věnuje tématu solidarity. Říká se, že to druhé téma bude udržitelná Evropa, ale vidíme, že ty ekologické otázky jsou prioritou číslo jedna. Zaprvé chci uvést, že eh, na základě eh, zprávy o e, nerovných dopadech změn klimatu, tedy Evropské agentury, tak tato témata jsou propojena. Ukazují nám to statistiky, že zde máme regiony, které trpí sociální soudržností a ty jsou nejvíce exponována i právě změnám klimatu. <clears throat> Tudíž Není možné, abychom chtěli po občanech, eh, kteří mají největší potíže, aby se snažili tedy ještě více a, tím, eh, a očekávali od nich to též jako těch bohatých. Takže New Deal, Green New Deal, eh, to je něco, co ve mně vzbuzuje trochu obavy, protože tam samozřejmě eh, to znamená veřejné investice, které prioritně budou právě v těch eh, regionech, které jsou, na, které jsou v úpadku a zároveň musíme bojovat proti eh, environmentální krizi a nejefektivnější teritoriální přístup bude právě vzít úvahy specifické rysy každého místa. To ve mně vzbuzuje dvě otázky. Jak zajistit, že, těch, mm, že tedy ty miliardy investic, že skutečně to půjde do těch regionů, těchto území a že to bude v souladu s politikou soudržnosti a že se budeme distancovat od Junckerova plánu Invest in EU. To byly především privátní investice, které jdou do těch eh, velkých metropolí, aglomerací, které stejně již tak jsou konkurenceschopné. Dobře, já myslím, že tady již máme hodně témat k zamyšlení a já bych ráda eh, se teď obrátila na paní Dobrev, to je eh, ta přednese první reakci. Možná paní Budino již i v podstatě otevřela to druhé téma, tu druhou část. Dobře, takže i na to můžete zareagovat že kdybyste zareagovala na první dva řečníky a potom konkrétně na paní Budino. Dobře, děkuji a skutečně já chci poděkovat, že jste přijeli. Děkuji vám za pozvání. Toto je jedno z nejdůležitějších témat, protože politika soudržnosti je naprosto jedinečnou politikou Evropské unie a osvědčila se v minulosti, v minulém desetiletí. Neznamená to, že bychom to neměli měnit. Vždycky budou nové výzvy, ale to je dobré, musíme to udržet a musíme bojovat, aby se financování v příštím období, finančním období nesnížilo. Politika soudržnosti je solidaritou. Je to solidarita mezi členskými státy, mezi evropskými regiony a o tom právě se tady hovořilo. O tom hovořil Radoslav. Podívejte se, jaké potřebujeme investice do infrastruktury, aby ty regiony, které nejsou tak bohaté, se mohly pozvednout. Solidarita mezi státy a regiony, to byla výchozí principem v eh, politiky soudržnosti v posledních létech. Ale opravdu je tady něco nového, Laura. A bylo tak krásné, že jsme si vás mohli poslechnout. A proto já nalehám na vás a myslím si, že příští období v Evropském unii, v parlamentu a s Evropskou komisí by měl být věnován hlavně solidaritě mezi 500 miliony evropskými občany. Musíme ji tedy hlouběji. Ano, potřebujeme solidaritu s v rámci normálních občanů Evropské unie. A solidarita znamená, že musíme řešit problémy jednotlivců, sociální otázky, zdravotnictví, sociální situace, vzdělávání. A Neměly by se vytvářet umělé konflikty mezi konkurenceschopností a sociálními výdaji. Podívejte se na mapu, které jsou ty konkurenčně schopnější státy v Evropě, kde jsou lidé dobře vzděláni, zdraví a kteří eh, mají bezpečnost v vlastních rukou. To znamená, zabezpečení mají eh, bydlení, eh, mají normální příjmy. To jsou ty nejkonkurenčně schopnější země. Můžeme se samozřejmě dohadovat, co je první slepice nebo vejce, ale musíme zasahovat a musíme vytvářet druhý pilíř solidarity. A to je podle mě sociální Evropa, tak to vnímám. A samozřejmě, že už máme určité nástroje v rámci politiky soudržnosti, například záruka pro děti, o čem hodně hovoříme, na co naléháme, nebo systém zaměstnání mládeže, ale musíme vyvíjet další. A ty nástroje, které používáme v rámci politiky soudržnosti, zejména v rámci sociálních otázek, ty se musí e, dostávat co nejníže, na co nejnižší úroveň. Tam se o nich musí rozhodovat na úrovni lidí, protože nikdo e, neví lépe než například Laura, kdo pracuje s lidmi. Myslím si, že v Bruselu ani v Římě to tak dobře nevědí. Za druhé, měli bychom také vytvářet nové nástroje pro nové úkoly. Ano, já s vámi souhlasím a byla bych opravdu moc ráda, kdybych mohla pracovat na sociálních eh, minimálních standardech, na minimálních standardech pro vzdělávání, zdravotnictví, na minimálních standardech pro eh, platy. Tím se musíme zabývat. Víte, my tady sedíme uprostřed eh, jedné z nejsilnějších ekonomik na světě. Ano, jsme tady v rámci jedné z nejbohatších společností na světě a v 21. století hovoříme o eh, chudobě dětí, o tom, že jsou lidé, kteří nemají normální bydlení, nemají střechu nad hlavou normální. Ano, tohle pokud nebudeme řešit, pak určitě budeme mít problémy. Pak z toho vzniká populismus, pak eh, se objevuje extremismus a pak eh, uvidíme, co bude ještě po Brexitu, radši na to ani nemyslím. Tudíž eh, to jsou ty, eh, ty typy solidarity, které vidím jako hlavní naše cíle pro budoucnost. Děkuji vám, paní Dobré. Paní komisařka, paní komisařko Binkovská, chtěla byste zareagovat? That's okay, works as well. Okay. Uh, so now few reflections, but let, let me start. Já bych na začátku chtěla poděkovat službám DG Regio. Děkuji, že jste i mě požádala, abych mm, přišla, protože to je takové přechodné období teď v komisi. Mm, vlastně mm, v podstatě já v regionální politice jsem se eh, setkala s tolika přáteli a tato akce, to je vynikající příležitost, tyto Open Days. Je to úžasná akce mm, debatovat, debatovat o Evropě, o Evropské unii. Přece o to jde v Evropské unii. Jde o to diskutovat a nalézt schodu a společná řešení řady problémů. A hodně jsme slyšeli. Já teď já v posledních pěti letech jsem měla na starosti jednotný trh, takže vám mohu říci, že <clears throat> římská smlouva ne náhodou e, založila jednotný trh a Evropský sociální fond, protože to je další součást politiky soudržnosti ta se přece týká především solidarity. A <clears throat> vy z krajů, regionů, z obcí, vy jste ti, kteří realizují v terénu tyto evropské politiky. Souhlasím, že jakákoliv evropská i národní politika se musí implementovat co nejblíž lidem. A politika soudržnosti je unikátní politikou, v EU i globálně, bych řekla. A mm, mm, i v jiných koutech světa se snaží vytvořit něco podobného, jako je politika soudržnosti. Ale politika soudržnosti v Evropě, a já skutečně jsem již před mnoha lety se do ní zamilovala, protože to je prostě horizontální, holistická politika, která horizontálně, průřezově řeší problematiku eh, a problémy, které tíží města, obce, regiony. Takže my jsme slyšeli o, eh, A4, o A4, v A4 v Polsku a dalších velkých infrastrukturních projektech. To já jsem zažila jako ministrině. Není to ale jenom infrastruktura, je to i vzdělávání, výzkum a nakonec i Evropský sociální fond, což je krásný nástroj, který doplňuje ty ostatní. A my bychom ho měli využívat eh, a já mám v portfoliu jednotný trh, takže samozřejmě my nevyužíváme potenciál jednotného trhu eh, protože zatím nemáme eh, úplný, úplný, tedy kompletní jednotný trh v EU, protože kdybychom ho měli, tak budeme silnějším konkurentem našim partnerům, přátelům v Číně, v USA a na jiných trzích. Tyto dva nástroje ty jsou těmi správnými nástroji na jednotném trhu a podle, těch, podle typu politiky, tak samozřejmě politika soudržnosti, ta se změnila, bude se měnit. E, teď se hovoří o Green Deal, a o Evropě pro občany, takže bychom měli využívat tyto nástroje, tak jak to půjde, ale samozřejmě měli by s tím pracovat kraje, regiony a obce, města, takže prosím, využijte tyto Open Days a a vyměňujte si zkušenosti, ty nejlepší zkušenosti, ale nejenom ty, i ty neúspěchy protože z toho se poučí vaši přátelé. Také i byste měli diskutovat o problémech, které máme, protože teď máme velké problémy, například ten takzvaný Green Deal a nebo a to bude vlastně mm, již takové pojítko s dalším tématem, což je udržitelnost. To je to, co naši evropští spolupčané chtějí a přejí si a potřebují. E, to mm, před pět, pět, pěti lety to nebylo tak flagrantní. A to, je, to ukázali i ve valbách. To lidé chtějí, potom volají na ulicích. Nemůžeme tedy zavírat oči a říkat, ne, to neexistuje Existuje to a je to priorita našich občanů, Evropanů. A e, takže mm, se to musíme věnovat. Politika soudržnosti, e, to je něco, co bychom si měli hýčkat, samozřejmě diskutovat o ní, měnit ji a podobně, ale to unikátní nástroj, tak ho používejme v maximálně možné míře. Děkuji paní komisařko Běnkovská. Pan předseda Lamberts, jaký je váš názor? Co bychom měli dělat, abychom zlepšili nebo abychom dále dělali osvětu politice soudržnosti? Hm, takže 17. Hm, eh, tý ročník eh, Open Days eh, přichází v době velice strategické. Nový parlament, nová komise, nové hlavy, nové obličeje v radě. A a nové výzvy před námi. Takže je třeba teď všechno změnit? Ano, je třeba změnit hodně věcí. Ale také je třeba mít jasné, precizní cíle a především vědět, jak je budeme realizovat. Myslím si, že hlavním cílem je vylepšit kvalitu života Evropanů a Evropanek a Jde o to, aby evropský kontinent eh, dostal to správné místo ve světě, který se pořád mění. A aby se nám to podařilo, tak eh, je třeba udělat dvě věci je třeba mm, poskytnout, eh, je třeba zlepšit ekonomiku. Udělali jsme velké věci, ale ještě to není úplně tak dobré, jak by mohlo. Je třeba i mít silný sociální pilíř a tady také hodně zbývá udělat. A já si myslím, že na tomto tak bohatém kontinentu je nepřijatelné, aby čtvrtina obyvatel žila na hranici chudoby. Takže tady před námi čeká hodně práce a vy jste to zmínili. Mm, třeba mm, mm, se, se, jsme slyšeli, jaká je zkušenost z Itálie. Ale co je důležité, je především naše metoda. A tady politika soudržnosti kteří někteří diskreditují, že snad je to politika minulosti. Ne, to je skutečný nástroj budoucnosti. A tento týden je toho důkazem. Politika soudržnosti, to je politika, kde národní, evropská úroveň a úroveň nižších územně správních celků mohou spolupracovat při realizaci cílů. Je to jediná politika, kde existuje výborná rovnováha a právě proto je třeba ji tak bránit, je třeba ji mm, znovu přehodnocovat, eh, ale především je třeba ji správně zakotvit eh, do našich cílů. A tady máme velký výdobytek, který je třeba bránit a především je, se, je nutné se zmobilizovat, aby všichni tedy v regionech, v obcích byli na naší straně. My Máme předsedu Evropské rady, máme předsedkyni Evropské komise, máme 761 poslanců, máme 10 tisíc národních poslanců, ale máme milion tedy těch eh, místních zastupitelů, krajských zastupitelů, kteří pracují každý den na těchto cílech a je třeba, abychom je zmobilizovali pro společný cíl v Evropě a nikdo by se neměl bát již v budoucnosti v Evropě. A ti, kteří, aby ti, kteří chtějí ohrozit Evropu, aby neměli šanci. A tento Evropský týden, to je privilegovaný okamžik, kdy si uvědomujeme tuto, cí, tuto sílu, a kterou ch- budeme chtít rozvíjet i do budoucna. Děkuji, pane předsedo Lamberci. I think we're off to a very good... Myslím, že jsme začali velice dobře. Máme tady určité velice důrazné výzvy na zlepšení budoucnosti Evropy a předseda Lamberts vás všechny vyzýval a všechny místní a regionální politiky k akci. Jedním z možných způsobů je tím, že se připojíte k naší Cohesion Alliance, k naší alianci soudržnosti. Venku jsou publikace, které vysvětlují, co tato aliance je takže se prosím na ní podívejte. Pokud to ještě nevíte, podívejte se na hashtag Cohesion Alliance a připojte se k této alianci. Když jsme hovořili o sociální soudržnosti, tak už tam vyplývala otázka udržitelnosti a klimatických změn, protože je to tak klíčová otázka nejenom pro politiky, ale jak říkala paní místopředsedkyně Dobrev, je to zásadní i pro všechny naše občany. Nemůžeme se vyhnout tomu, že budeme uvažovat o dimenzi udržitelnosti, když hovoříme o solidaritě, jak říkala paní Budino. Takže bych se chtěla obrátit na dalšího panelistu, Vincenta Šoveta, který je starostou OTAN ve Francii. Vincent, teď eh, víme, že čelíme něčemu, co už není jenom krize, je to vlastně stav nouze. A musíme nějak vyvážit na jedné straně zmírňování změn klimatu a soudržnost na straně druhé bylo zmíněno, že tyto dvě věci by si neměly jít proti sobě, ale otázka je, co by měla Evropa dělat, aby podpořila regiony a města ve zmírňování této výzvy, těchto problémů a pomoci jim přizpůsobovat se změnám klimatu podle vaší zkušenosti. A děláme toho dost? Děkuji moc za tuto velice širokou otázku. Já se pokusím vám dát příklad a možná podpořím to, co už tady zaznělo. Co můžeme dělat na místní úrovni, abychom pracovali vůči udržitelnosti? Já jsem starostou velmi malého města v Burgundsku a 40 území EU tvoří lesy a přesto lesy nejsou zmíněny nikde ve smlouvách a politika lesnictví není moc rozvinutá. Výbor regionů odvádí velice dobrou práci, pokaždé, když se reviduje strategie a snaží se připomínat význam místně volených zástupců v oblasti lesního hospodářství a politiky lesnictví. Otázka je, jak bojovat proti změnám klimatu, jak bojovat proti efektům globálního oteplování, například na biodiverzitu. Musíme přitom zohledňovat lesní hospodářství. V současnosti je toto odvětví, které je opomíjeno, je ponecháváno na členské státy, aby ho řešili a mnoho členských států nemá udržitelnou politiku lesního hospodářství. Co s tím tedy můžeme udělat? Je to i sociální otázka, protože když se podíváme na lesnický průmysl, mnoho pracovníků jsou pracovníci, kteří pracují v jiných evropských zemích, někdy to jsou vyslaní pracovníci a nacházejí se ve velice obtížných pracovních podmínkách často berou práci, kterou místní obyvatelé vykonávat nechtějí. Takže musíme chápat tu realitu v tomto odvětví. Hovoříme hodně o oceánech, o amazonských pralesích, ale nemluvíme moc o lesích. Takže potřebujeme více opatření a větší transparentnost, větší vzdělávání mezi širší veřejností, pokud jde o lesy. Je velice obtížné pro běžného občana se dozvědět, jaké je lesní hospodářství, kde dochází k odlesnění, kde jsou udržitelná pravidla pokud jde o tu novou zelenou dohodu pro Evropu, tam jde o investice na boj proti změnám klimatu na místní úrovni. A lesnictví je skutečně dobrým příkladem takovéto strategie. My vykupujeme pozemky, abychom je změnili v udržitelnější lesní pozemky a myslíme si, že EU by se měla také věnovat takovéto strategii. Měli bychom více pracovat s místními zastupiteli, abychom zajistili to, že lesy budou zpravovány jako investice, jako udržitelná investice a myslím, že je zde řada věcí, které bychom měli zlepšit. Děkuji. Já bych nyní chtěla dát příležitost dvěma dalším členům výboru regionů, aby se s námi podělili o své zkušenosti a možná, aby položili otázku našem třem zástupcům institucí, takže bych chtěla požádat pana Fernanda Lópeze Mirase, aby se postavil a řekl svou otázku. Dobré odpoledne, děkuji moc. Mohu začít tím, že bych vám chtěl pogratulovat k tomuto zahajovacímu zasedání. Já tady hovořím jako jeden z nejmladších radních ve Španělsku. Samozřejmě, změny klimatu ovlivňují všechny, všechny regiony a region Murcie je na jihu Španělska, je to tedy na jihu Evropy a proto je to obzvláště zranitelný region, protože klimatické změny tam způsobí rozšíření pouště což je pro nás nová hrozba. Ale také pokud jde o celní spory a války, tak tam utrpíme další ztráty. V sásce jsou miliony eur. Pokud jde o sír, o víno, lokální produkce bude ovlivněna, produkce tohoto regionu bude ovlivněna, takže bychom chtěli, aby Evropa tady velice silně hájila naše zájmy a Evropa Evropa by také měla být důrazná, pokud je o její politiku klimatické změny. Regiony, jako je ten náš, vidí, jak se šíří poušť, bude se rozšiřovat dále na západ, na, na sever. Na severu uvidíme podobné problémy a třeba v Mursii tam skutečně byly naprosto šokující události v, oblasti, v oblasti klimatu a počasí. Byly tam rekordní záplavy eh, a rekordní eh, škody, takže veškeré rekordy v této oblasti byly prolomeny. A je třeba, aby Evropská unie prioritizovala lidi a odvětví, jako je cestovní ruch a doprava. Máme sdílenou vizi Evropy, Chceme, aby byl využíván Evropský sociální fond, který by byl využíván obzvláště v případech různých eh, katastrof, pokud jde o životní prostředí a počasí, aby lidé mohli tyto prostředky využívat. A musíme přijmout klíčová opatření, pokud jde o adaptaci na klimatickou změnu. Musíme uvažovat o tom, jak si zreorganizujeme pozemky a také jak budeme sdílet odpovědnost a sdílet zdroje. Chtěl bych se vás teď zeptat, do, jak daleko je Evropská unie ochotna jít, pokud jde o přidělování odpovídajících prostředků klimatickým změnám, tak aby byla zatlačena hranice pouště a jak chce EU chránit osoby před zničujícími dopady klimatických změn. Děkuji moc, takže to byly další podněty k zamyšlení a chtěla bych se obrátit na třetího člena výboru regionů, aby položil svou otázku našim zástupcům institucí. Takže chtěla bych požádat pana Franka Čekonyho, který je také členem výboru regionů z Francie. Děkuji. Já bych eh, jenom chtěla říct, jak eh, moc jsem rád, že se mohu zúčastnit eh, tohoto evropského schromáždění, co, Účastním se ho každoročně, protože je to pro nás eh, volené zástupce na místní úrovni obrovskou inspiraci. Hovořilo se tady o zachování lesu. To má zásadní význam. V kontextu udržitelného vývoje musíme mít celkovou vizi. Jedná se o životní prostředí, ale také ekonomické a sociální parametry. Eh, této době je stále více Evropanů, kteří bydlí ve městech a tak to bude pokračovat i dále, protože vidíme, že tento trend se intenzifikuje a že už teď polovina měst má velké problémy s klimatickými změnami. Rizika jsou vlastně všude. Slyšel jsem, že dnes je velmi těžké eh, cíle soudržnosti dát do souladu eh, s cíly udržitelného rozvoje. Ale my se musíme všichni přizpůsobovat, protože jedná se o to, zda budeme věci odkládat a pak eh, draze zaplatíme, anebo zda budeme věci předbíhat a bude předvídat. A popařila bych vás, paní komisařko Běňkovská, abyste eh, vystoupila jako první, protože vy už jste vlastně reagovala na otázku udržitelnosti ve svém předchozím příspěvku. Eh, Určitě ta příští perspektiva, protože teď o ní začínáme hovořit, nebo už jsme začali vlastně, dá se říci, už před eh, delší dobou v Evropské komisi, ale obecně za to. Myslím si, že Eh, příští víceletý rámec 21 eh, až 27 na léta toho léta bude jiný, než byly ty předchozí finanční rámce. Samozřejmě, že jsme dosáhli hodně, pokud jde o evropské environmentální standardy. A dokonce i eh, v rámci minulého období politiky soudržnosti jsme našli prostředky, abychom snížili emise uhlíku, abychom snížili eh, mrhání energií, abychom snížili chudobu, abychom podporovali zelenější infrastrukturu, čili to děláme. A mm, realizujeme tyto projekty, ale co je teď jiné oproti minulosti? Sociální cítění, které vzrůstá, že toto je opravdu otázka číslo jedna globálně, ale pro Evropu zvlášť. Myslím si, že i politicky je to velice důležité. Eh, zvolená předsedkyně komise eh, řekla, že navrhne novou zelenou dohodu v prvních třech měsících mandátu. Čili to bude určitě číslo jedna evropské agendy. Jaké prostředky, jaká opatření, jakou politiku budeme mít v Evropě k dispozici, abychom mohli reagovat eh, na eh, na to, co teď chtějí mladí lidé. A jedná se o sociální podporu, po které volají budeme mít asi trilion investic eh, týká se to investic do udržitelného rozvoje. Část, vel, budou velké části politiky soudržnosti, které se budou zaměřovat na města, na programy měst, protože města různých rozměrů, nejenom velká, ale i ta středně velká a i ta nejmenší, mají potřeby a zároveň nejlépe vědí, jak mohou řešit klimatické změny na místě. A myslím si, že už někdo eh, hovořil o v transitním fondu pro přechodná opatření pro ty, která budou mít ta největší problémy. A na jejich mm, ramena padne největší břemeno environmentální politiky. Ale musíme si uvědomit, že tady hovoříme o finančních prostředcích. Někteří si myslí, že ten fond pro přechod, přechodná opatření bude něco navíc k tomu, co už máme. Ale víte, v jakém světě dnes žijeme? Brzy dojde k Brexitu. Jsou tady členské státy, které si nepřejí nebo nechtějí více platit do toho společného evropského košíku. Tudíž tento fond bude zřejmě jedním z nástrojů politiky politiky soudržnosti. To nevím přesně, ale soudím tak podle reality, v níž se nacházíme. Proto musíme především se postavit eh, tváří ke skutečnosti, že Evropané chtějí, aby tady byla nová dohoda, aby evropská instituce, evropská politika usilovala o čistší ovzduší, o záchranu klimatu, o lesy, o byt, budoucnost lidstva. O tom vlastně dnes hovoříme. Na druhé straně budeme muset se podělit o ty zdroje, které máme. Budeme to muset dělat inteligentním, chytrým způsobem. Je tady plán investic, politika soudržnosti, která klade velký důraz na program měst a pak to bude ten fond pro přechodná opatření pro ty, kdo budou potřebovat v tomto přechodném období větší podporu. Děkuji vám, paní komisařko. Eh, pane Cyril eh, Lamberce, co vy si myslíte eh, k této, o této záležitosti udržitelnosti a trvalého a klimatických změn? Domnívám se, že naše budoucnost závisí na celé řadě fundamentálních změn, které musíme provést. Udržitelnost je samozřejmě zcela klíčová a myslím si, že je na čase jednat, ale jednat musíme inteligentně. A e, vlastně Zajímá, mě, velice mě zajímá ten plán, eh, ta aliance soudržnosti, ale na základě mnohaletých zkušeností vím, jak dobré je být opatrný, když si klademe eh, časové horizonty. Plán je dobrá věc, ale hlavně ten plán musí být vyvážený. Musí to být plán, eh, který zapojí všechny. A to je docela dlouhý proces, než se k něčemu takovému dospěje. Vyvážený plán znamená, že musíme brát v úvahu také sociální aspekty, když ten plán vypracováváme. Nejedná se jenom o politiku v oblasti životního prostředí. Protože možná, že někdo by pak měl problémy s tím, aby vůbec vyšel, aby se toho mohl účastnit. A Eh, někdo říká, že ti, kdo jen tak tak eh, žijí, že eh, vlastně jim na tom tolik nezáleží, kteří mají těžké živobytí. Podívejte se teď, co se děje ve Francii, žluté vesty. Potřebujeme něco, co by bylo odolnější, co by vlastně vzalo všechno v úvahu, co by bylo skutečně inkluzivní. A samozřejmě důležité je, abychom zapojili místní zprávy, místní orgány, protože ty budou hrát se zcela zásadní úlohu v realizaci jakékoliv takovéto politiky. Proto musíme jednat eh, eh, spolu s místními zástupci. Musíme, ti musí být integrální nedílnou součástí jakéhokoliv plánu, jinak to prostě nebude fungovat. A nezapomínejte na to, že městské a venkovské oblasti se rozvíjejí různě. A to je také jedna z hlavních výzev jakékoliv politiky soudržnosti v této, na, této, na tomto etapě v Evropě. Což znamená také mít na to prostředky, ale většinou, když se začne mluvit o penězích, tak to skončí. Ale když mluvíme o penězích, tak je třeba říci, že jsme na jednom z nejbohatších kontinentů na světě. Hmm Eh, i mm, miliardy, miliardy jsou na spořicích účtech často s negativním úrokem a je třeba si tedy představit nějaké inteligentní řešení tak, aby tyto peníze byly dány k dispozici na ekologickou obnovu, ale s tím, že eh, hlavním cílem nebude maximalizace zisků pro akcionáře, ale přiměřená rentabilita a především výsledky z titulu udržitelnosti. To je tedy před námi ta velká cesta. A je třeba, abychom eh, to udělali co nejrychleji a opět opakuji, politika soudržnosti je vynikajícím nástrojem. Děkuji, pane předsedo Lamberci, paní Dobrev již začala s tím, jak propojit tyto dvě témata udržitelnosti a soudržnosti a pan Lamberc také jasně naznačil, že, to je jas, že tady je jasné pojítko. Ano, já to chápu, ty vaše otázky. Bude parlament dostatečně silný? Jsou premiéři eh, v radě dostatečně odvážní, pochopili, jak důležitá rozhodnutí je třeba přijmout v blízké budoucnosti. Já chápu vaše obavy, protože vlastně to je paradox moderní demokratické politiky. Krátkodobý politický mandát a dlouhodobé eh, globální cíle. To je v kolizi. A to musí řešit každý politik. V minulosti samozřejmě také jsme měli obavy ze změn klimatu, ale politici nebyli dostatečně odvážní, aby přijali tvrdá rozhodnutí a protože tím by mohli orozit své krátkodobé mandáty v politice. A proč jsem optimistka? i když nejsem naivní, jenom jsem optimistka, protože na světě se teď již něco děje. Došlo ke změně v politice a mm, ať je to Greta, ať jsou to miliony mladých lidí, kteří demonstrují téměř každý pátek na celém světě, ať tomu říkáme veřejné mínění či jakkoliv, takže já tady chci vyslat eh, signál kolegům z Evropského parlamentu a premiérům v radě, je, došlo, dochází ke změně, ale vaše krátkodobé politické mandáty budou záviset na vašich dlouhodobých závazcích vůči klimatu. Proto jsem optimistka, věřím v jejich odvážná rozhodnutí. A samozřejmě, ono to tak snadné není. Například teď parlament navrhuje zákaz jakékoliv podpory projektům s fosilními palivy. Vynikající. Ale eh, ekonomiky, střední východní ekonomiky, ty více používají tedy fosilní paliva, respektive je tam emise uhlíku, takže tento zákaz především postihne země střední východní Evropy. A teď se vracíme k prvnímu tématu a to je solidarita. Protože když mluvíme o zelené politice, když mluvíme o boji proti změnám klimatu, tak nemluvíme pouze o solárních panelech nebo o lesnictví či o snižování odpadu, ať je to jakkoliv důležité. Ale musíme pochopit, že Eh, že hra se změnila nejenom na ulicích, ale i v politice. Zelená politika je složitou politikou, včetně makroekonomických změních, respektive způsobu myšlení. Eh, v makroekonomice nové strukturální změny a to je úplně nové ve společnosti, nová průmyslová politika a jak vždycky zdůrazňuji, to je sociálně inkluzivní agenda, protože ve finále nakonec všichni budeme muset eh, eh, čali tomu, že z té bitvy za změnu klimatu musíme vzejít jako Evropa silnější. A nejsem samozřejmě ale naivní, jak jsem říkala, jsem optimistka. A teď bych se obrátila na vás. Co si myslíte vy? Takže, takže slidou.com, další otázka. Co si myslíte vy? Je Evropská komise dostatečně ambiciozní v boji proti změnám klimatu? To je jednoduchá otázka, na kterou odpovíte ano, ne. Okay, so after a very, very clear start, the, the no voters were faster than the yes. Ano, vidím, že ti, kteří hlasovali ne, byli rychlejší než ti, kteří hlasovali ano, ale vidím, že to 60% vás, z vás, včetně ti, kteří se na nás dívají na webu, tak se domnívají, že Evropská komise nedělá dost. A asi kvůli tomu, že vy Eh, třeba eh, na té lokální úrovni pot, máte pocit, že potřebujete podporu, ale vy také na lokální úrovni musíte umět zapojit občany. A jak vaši občané jsou si vědomi toho, co se děje na evropské úrovni a jak se jich dotýká, eh, dotýkají ty evropské otázky a jak je přiblížit Evropě. A tady bych dala slovo mě Skalini Fingoros, která je zastupitelkou z Finska. Vy jste měla na starosti projekt s mladými lidmi na téma evropské politiky soudržnosti a vy jste chtěla dělat takovou osvětu solidaritě a stačí to? Hm, stačilo to jako osvěta, vědí Evropané dost o politice soudržnosti a co lze udělat, abychom lépe občany propojili s Evropou. Dobře, děkuji. Děkuji, jsem moc ráda, že jsem tady a vidím, jak teď můžete vidět, jak vypadá nadšená entuziastka eh, Finka v porovnání s Italkou. Mám tady poznámky. Já jsem ze severu Finska a u nás se říká, že když někdo ze Savos uh, eh, hovoří, pak vlastně odpovědnost přechází na posluchače. Takže to je pro vaši vlastní bezpečnost, že tady mám ty poznámky. Já jsem se zabývala s projektem kreativity v rámci soudržnosti a snažíme se najít nové inovativní platformy, zejména pro mladé lidi, aby se mohli zapojit do politického rozhodování a do procesu, který s tím souvisí. Jedná se o to, že chceme vést lidi k tomu, aby se zamysleli, Eh, na tom, eh, co kdyby a ne, ale raději ne. Protože, jak víme, politický proces je vždycky trošku eh, pomalý a někdy to může být trochu frustrující. Ale teď bych se vás chtěla poprosit, abyste zvedli ruku, kdo jste se narodili už v tomto miléniu. Kdo jste se narodili už 1982 a dál. A najednou, jak vidím, je pár lidí, kteří se jednou cítí daleko mladší. Mě to samotnou představ, pře, eh, překvapilo, když jsem se dozvěděla, že patřím k těmto lidem, že nám tak říká Google, a když mě to moc nelíbilo. A naše ponětí eh, k soudržnosti se bude nově utvářet další generací. A proto je pro nás velice důležité, abychom velice usilovně uvažovali o tom, jak můžeme zapojit, angažovat mladší lidi do politického rozhodování, jak přimět mladé lidi, aby sami se snažili ovlivňovat a jak zařídit, aby měli sami to pocit, že na nich záleží. A protože jinak si myslím, že populismus zlomí naši politickou demokracii, pokud nebudeme schopni propojit staré způsoby s novými způsoby eh, Pomalé tempo eh, bylo typickým pro demokracii a bránilo rychlému rozhodování. A mladí lidé, oni dneska žijí rychle. Sociální média všechno hodně urychlují. Komunikace se výrazně zlepš- změnila a my se k tomu musíme přizpůsobit. Musíme najít způsob, jak propojovat to staré a nové. Náš systém z našeho hlediska je ohrožen tím, že se zkrátka opotřebuje, pokud tento problém nevyřešíme, protože mladí lidé ti chtějí věci ovlivňovat, přejí si změny. Hodně tady hovoříme o nové zelené dohodě. A pokud se to nebude týkat eh, mladých lidí, tak co už se jich má týkat, protože konec konců jedná se o zítřek, Myslím si, že je také velice aktuální si klást otázku. Zda soudržnost, tak jak ji chápeme my, je pro mladé lidi relevantní. Důležité je, aby oni chápali nebo aby to cítili, že jsou součástí toho projektu, který nazýváme Evropskou unii, že potřebujeme, aby šli s námi, aby to byla jejich Evropa, kterou budou prožívat, a ne Evropu, kterou my jsme vybudovali a nastavili pravidla. Je naší povinností naslouchat naslouchat a umožňovat komunikaci. A přála bych si, abychom všichni eh, mysleli mimo zavedené schémata a abychom se řekli, jaká by mohla být politika soudržnosti a vůbec Evropa být, kdybychom nechali mladým rozhodování. A to bychom měli se snažit zdůrazňovat v našem projektu a na toho bychom se měli snažit hledat odpovědi. Děkuji mi, jo. A teď bych se ráda vrátila k některým členům našeho výboru regionu a budeme mít několik dotazů posluchač, od posluchačů, pak e, zareagují panelisté a pak bude další otázka. První otázku položí pan Rob Jonkman z Nizozemí. Prosím ho o jeho názory. Děkuji mnohokrát, budu hovořit nizozemsky. Nejprve bych chtěl pogratulovat výboru za to, že tady dali dohromady takový mladý panel a pět mladých politiků v tomto panelu. Myslím, že když chceme přiblížit Evropu občanům, tak je zásadní, abychom měli dobrou agendu, dobrý program. A komise a parlament musí s něčím takovým přijít. je důležité, aby všechno bylo jasné. Například legislativa. Je tady otázka, jestli některá legislativa je skutečně potřebná, jestli bylo skutečně potřeba to upravovat na evropské úrovni. A u některých směrnic si můžete také klást otázku, zda skutečně napomáhají průměrnému Evropanovi. Nebo jestli pouze kladou hodně zátěže navíc. Je třeba se zaměřit na tu lokální úroveň, protože nemůžeme regulovat všechno na centrální úrovni. Samozřejmě třeba kvalitu ovzduší nemůžete regulovat na místní úrovni, ale když máte eh, třeba ve Frýsku vyráběný sír, tak, který není exportován, musí do toho skutečně Evropa zasahovat. Hlavním principem je subsidiarita, což znamená, že rozhodnutí mají být přijímána na co je nejnižší úrovni, to znamená na místní úrovni, pokud je to možné, potom regionálně, potom vnitrostátně a až, a až v poslední řadě na evropské úrovni. My chceme, aby Evropa byla blíže občanům a výbor regionů v tomto chce napomáhat. Ta rozhodnutí na místní úrovni jsou velice důležitá. Lidé jim důvěřují více. Hovořili jsme tady o Francii, o Otán a o dalších městech. Takže moje otázka na panelisty je, Vypadá to, že je zde snaha regulovat všechno na nejvyšší úrovni. Tak jak můžeme využívat subsidiaritu jako hlavní princip, tak aby rozhodnutí byla přijímaná na co nejblíže občanům? Děkuji, pane Jongmane. Teď jsme se trochu přesunuli do jiného tématu, tématu subsidiarity, ale to je také něco, co má dopad a vnitrostátní rozhodnutí mohou někdy mít dopad na celou Unii. A k tomuto tématu bych se chtěla obrátit na další poslední panelistku, paní Kirstín Karist z Rady pro Highlands ve Spojeném království a asi už uhodnete, o čem budeme hovořit. Kirstín, před třemi lety se občané Spojeného království rozhodli hlasovat pro Brexit, i když víme, že Skotsko pro něj nehlasovalo. Ale EU za to má také určitou zodpovědnost za výsledek tohoto hlasování. Takže co nám uniklo, kde jsme udělali chybu v naší komunikaci s občany? Jak jsme, jak, jak jsme je obrátili proti sobě? Jak se nám, že se nám nepovedlo je zachovat? Dobré odpoledne všem. Já jsem začala skotsky, skotskou gelštinou, nejenom, že máme vlastní jazyk, ale hlasujeme i jinak a velice jsme chtěli zůstat s vámi všemi. Bohužel Spojené království jako celek nehlasovalo pro setrvání a mně se zdá, že je tady skutečný problém, pokud jde o ten vliv sociálních médií a mainstreamových médií, o tom dopadu, jaký mají na občany, protože hlavní zpráva z obou těchto druhů médií jsou populistické zprávy, populistická sdělení, což je děsivá situace. Nemyslím si, že občané Skotska jsou méně ovlivněni masmédii. Myslím, že máme ve Skotsku veliké štěstí, že od roku 1999 máme středolevou vládu ve skotském parlamentu, která ukazuje pozitivní obraz pokud jde o sociální politiky a politiky soudržnosti EU. Marginalizované komunity ve Skotsku se cítí zapojení než ve zbytku svého království díky věcem, jako je Evropský sociální fond. A to mě přivádí k vaší otázce, Florence. To znamená, co mohla EU udělat lépe. Já si myslím, že veškerá samozpráva na veškeré úrovni musí jednat se svými občany jinak, musí je jinak zapojit. Myslím, že ty staré způsoby už nefungují a bojujeme proti vládě peněz, vládě děsivých zpráv a musíme najít inovativní a pragmatické způsoby, jak se obrátit na občany, jak je oslovit protože když se zeptáte kohokoliv, kdo hlasoval pro opuštění Evropské unie, ten neví vůbec nic o politice soudržnosti ani o Evropském sociálním fondu. Nikdo jim to nevysvětlil, necítí se zapojeni, cítí se marginalizováni. Pro mě a pro nás pro všechny je tou hlavní otázkou, jak oslovit tyto zranitelné osoby v naší společnosti. Musíme být schopni oslovovat lidi smysluplným způsobem, který je bude zapojovat a musíme pochopit, jakou součást hrají v té skládačce, která tvoří EU. Děkuji, Kerstin. Ještě poslední připomínka z publika. Chtěla bych se obrátit na našeho posledního člena výboru regionu v této části zasedání, pan Karl Van Loe. Dě- děkuji, budu mluvit nizozemsky. Máme tady řadu mladých politiků dnes v panelu. Slyšeli jsme řadu zajímavých prohlášení. Vy jste ti vůdci pro budoucnost. A stejně jako my pracujete na místní úrovni. Jste blíže občanům, blíže voličům a víte, jaká je situace v terénu. Nová Evropská komise, nový Evropský parlament potřebují mít inkluzivnější přístup k místní a regionální samozprávě a také k občanům. Potřebujeme přístup z dola nahoru. Nejde o to, aby politiky byly nějak kladeny na občany a místní samozprávu z hora. Potřebujeme přístup ze zdola. To je pro nás velice důležité, abychom neustále připomínali našim občanům, že mnoho poslanců Evropského parlamentu, mnoho komisařů začínali také na místní úrovni politiky. odcházející komise ve své pracovní skupině zmínila důležitost politiky subsidiarity, na jaké úrovni by měla být přijímána rozhodnutí v zájmu našich občanů. To platí pro sociální otázky, pro kulturní dimenzi a také pro vzdělávání. Minulý týden v Evropském parlamentu eh, během jednoho ze slyšení pana Števkoviče. On vyjádřil svou vděčnost za práci, kterou odvádí Evropský výbor regionu a také zmínil, jak důležité je pracovat s místními a regionálními samozprávami. Takže moje otázka je, jak vypadá budoucnost pro nadcházející novou Evropskou komisi a nový Evropský parlament, jak chtějí přistoupit ke spolupráci s regionální a místní samozprávou pro zlepšení provádění subsidiarity na všech úrovních. A jak se toto projeví v regionech, které mají zvláštní pravomoci, jako je třeba můj region Vlámsko. Děkuji moc. Nejprve se tedy obrátíme zpátky na zástupce orgánů. Slyšeli jste ty připomínky, slyšeli jste ty otázky, že slyšeli jsme, že se nepodařilo úplně oslovit občany, slyšeli jsme otázky týkající se subsidiarity. Pane předsedo Lamberci, eh, podle vás, z vašeho pohledu ve výboru regionu, jak toto funguje? Pokud bychom měli v Evropském výboru regionu eh, eh, eh, se tomu vědomat, tak tady jsou dvě věci, které jsou součástí našeho DNA. Je to soudržnost, o které jsme hodně mluvili, a potom je to subsidiarita. Subsidiarita je to velice starý, důležitý koncept, který znamená, že je třeba co nejvíce přiblížit naše rozhodnutí evropským občanům a občankám, tak aby maximálně se zapojili do rozhodovacích procesů. To je velký princip a velice často, ale v reálu se to děje jinak. I v Evropě. Často je zde tendence příliš mnoho věcí řešit detailně. A proto je třeba si položit jasně otázku, co je třeba rozhodovat na evropské úrovni a co je třeba rozhodovat na národní úrovni a co na úrovni tedy eh, krajů, regionů a obcí, města obcí. A především je třeba si položit otázku, co všechno je třeba regulovat z evropské úrovni, protože mm, řadu věcí, ano, ty, ale potřebují pouze takový rámec, který se stanoví z Evropy a necháme to na lidech v terénu potom. Před pár dny jsem si přečetl rozhovor eh, s předsedkou, předsedkyní Evropské komise paní van der Leyen a na mě udělal dojem fakt, že především spontánně se tam hovoří o její zkušenosti, když byla místní zastupitelkou v Sasku a když byla i tam eh, ministriní zemské vlády. A takže pro ta, i díky tomu jsem pochopil, proč v jejím projevu ve Štrasburku i zdůrozňovala důležitou roli eh, těch eh, místních úrovních. Já si myslím, že subsidiarita je důležitá a jsem rád, že eh, s předchozí komisí jsme mohli spolupracovat. Byla na to vytvořena task force a závěry právě rozpracovali koncepci aktivní subsidiarity, ještě úplně nevíme, co to znamená, ale aktivní, to znamená, že eh, nebudeme pouze si hrát eh, s kartami, tedy zelenými, červenými, žlutými a podobně, ale znamená to něco konkrétního. Pro mě subsidiarita bude úspěšná, pokud bude možné také propojit s ní ty nižší územně správní celky, tedy hm, Eh, kraje, města, obce, které se více zapojí do evropských rozhodovacích procesů, do toho takzvaného trialogu. A eh, hovořit o subsidiaritě mm, pouze na začátku, když komise předloží nějaký návrh, ne, to nestačí, je třeba jít až do konce s tou subsidiaritou, i když to nebude snadné. Děkuji paní místo předsedkyně Dobrev. Spousta otázek, málo času. Mohu vás ojistit, že já budu vaší partnerkou pro silné programy, regionální, lokální programy a politiky, abychom dostali evropské fondy co nejblíže občanům. A vzhledem k tomu, že nemám moc času, tak zmíním komunikaci. A jeden aspekt komunikace, Brexit například. Změna klimatu je něco, proti čemu je třeba společně bojovat. A potom máme zde další hrozbu, což je desinformace a fake news. To je jedna z největších eh, hrozeb pro evropskou integritu ti, kteří žijí ve Spojeném království, tak by o tom mohli dlouze hovořit. Já jsem z Maďarska, věřte mi, já přesně vím, co fake news znamená. To znamená, že musíme mít silnější nástroje moje proti fake news a desinformacím. Já bych ráda, aby nová komise a nový parlament aby měli větší autoritu a politickou podporu v boji proti těmto jevům. A já tady vidím dvě věci. Za prvé, velice silnou politickou komunikaci, kterou musí zvládnout komise a parlament a potom na lokální úrovni je třeba bojovat proti fake news. Vy jste ti, kteří mají větší důvěru než ti, kteří sedí v Bruselu či ve Štrasburku. To znamená, musíme mít společnou agendu, společný projekt s těmi eh, s tím milionem eh, místních zastupitelů, které máme, se starosty a podobně. A já jsem ráda, že máme programy pro mládež. Budeme se snažit je vychovat, zapojovat je do evropského rozhodovacího procesu, ale chci vás upozornit na jeden jev, čísla Brexitu. Mladí lidé byli ti, kteří se nenechali ošálit těmi fake news, chtěli zachovat eh, členství v Evropě, většina, ale ti starší, mm, lidé z venkova, mm, takže na ty eh, sociální média měla největší vliv a tedy další nástroje, kde se šíří desinformace a fake news. Ráda bych tedy, abychom měli takovou kampaň pro mladé lidi. Naučte vaše rodiče a prarodiče komu důvěřovat a komu ne. Poněvadž mladí lidé jsou lépe schopni to pochopit než ti starší. A takže druhý společný úkol, který máme my všichni v Evropě na úrovni národní i lokální, je bojovat proti fake news a desinformacím, protože to naše země zničí. Věřte mi, já vím, o čem mluvím. Určitě je to poslání pro mileniály. Teď eh, tedy paní komis komisařka Binkovská. Ano, určitě je to poslání pro ně. Já jsem s velkým potěšením slyšela, že, potěš, že povinností těch, kdo se narodili v tomto miléniu, je komunikovat. A dovolte mi, abych začala od komunikace a pak přejdu k subsidiaritě. O tom také potřebuji říci několik slov. Samozřejmě mohu pouze zopakovat, že to je skutečně naše odpovědnost na různých úrovních. Vím, že dnes se všichni poukazují na novou komisi a na nový parlament. Ale já bych řekla, že jsme za posledních pět let odvedli docela slušnou práci jako Evropská komise. My jsme eh, uspořádali stovky Eh, disk, dialogu s občany. Já sama jsem jich měla stopky v různých místech, kousích Evropy na, v rámci místních orgánů a hovořili jsme tam o našich tématech a společné odpovědnosti. Komunikace, fake news, možná, že budeme k tomu potřebovat i legislativu a s tím už jsme začali. Připravili jsme docela dobrý základ pro budoucí práci nového parlamentu a nové komise. Samozřejmě, že e, svět kolem nás se strašně rychle mění a proto pořád doháníme. My to je také problém. Proto také e, tato komise se zase nechtěla zapojit až do tolika legislativních aktů. My jsme od samého začátku říkali, že nebudeme dodávat nové zákony k těm, které už tady jsou. Dokonce i zvolená předsedkyně hovořila o pravidle jeden zákon dovnitř, druhý ven. Ale myslím si, že tady by, by mělo být někde jeden dovnitř, jeden nový a 27 pryč, aby tady byl skutečně jednotný trh, který by opravdu usnadnil život našim občanům. A já dobře vím, o čem hovořit. Nikdo mě nemůže obvinit z toho, že bych byla centristkou. Já jsem právě decentralizovala eh, fondy v Polsku. Většina z nich teď jde opravdu do regionu a doufám, že se to v budoucnosti nezmění. A tady opravdu evropské fondy fungují. A proto tady regiony, místní orgány, každá vesnice má odpovědnost za to, aby se o tom všem hovořilo, aby se to komunikovalo. To je určitý řetězec z takovéhoto schromáždění, jako je to naše, jsme schopni zjišťovat, jaké jsou skutečné priority a v jakém směru by se měla ubírat rozhodování na nejvyšší úrovni Bruselu. Vím, já pořád se cítím jako někdo, kdo patří ke svému regionu, kdo je občankou svého městečka a vím, že pro občany je Brusel strašně daleko. Vy představujete kontakty, ti, kdo jsou schopni komunikovat, předávat, vysvětlovat rozhodnutí vašim občanům, spoluobčanům, mezi kterými žijete. A to je nesmírně důležité, protože nikdo z komise, kdo teď odchází, ani z těch, kdo teď přichází, se nepřejí centralizaci na evropské úrovni. Jsme Evropou různých národů, různých regionů, různých měst a to je půvab Evropy Evropy, tak chceme, aby to zůstalo. Ale samozřejmě, že nás dohromady drží hodnoty, solidarita, to nás tmeluje. Politika soudržnosti, tedy je je tady něco, co je pro nás, pro všechny společné. A to je třeba komunikovat našim spoluobčanům. Vím, že dnes je to daleko těžší, než to bylo před pěti či deseti lety, protože opravdu se ty dezinformace na nás hrnou z různých koutů, z různých. Jsou to informace, dezinformace, už nevíme, co je pravda, co je fake news, ale zase je naší zodpovědností, abychom o tom lidem říkali. A subsidiarita je samozřejmě jedním z nejdůležitějších prvků Evropské unie. Doufám, že se to týká i národních vlád. Kdo tedy, když ne vy, ví, co je nejlepší pro vás, pro vaše místní společnosti, pro lidi u vás doma? Kdo to ví lépe? To jste vy. Není možné, aby eh, se rozhodovalo jenom na celostátní úrovni, to si vůbec nedokážu představit. Takhle nemůže fungovat politika soudržnosti ani žádná jiná politika. Děkuji vám, paní komisařko. A teď přišel čas, abychom si poslechli, co vy si myslíte v čem spočívá nejlepší přístup. Takže teď se podíváme zase na slidou, slidou.com. A kdo podle vás má nejlepší možnost komunikovat Evropskou unii občanům? je, má to nejlépe dělat, může to nejlépe dělat Evropská komise nebo europoslanci nebo národní vlády nebo místní a regionální vlády. Eh, ano, to byla velmi rychlá odpověď. Nebo občanská společnost, nebo někdo jiný. Už jsme eh, tady slyšeli zmínky ku příkladu o médiích. Myslím si, že i kdybychom potřebovali, po, po, počkali dále, těžko to dopadne jinak. Vy vlastně eh, se toho ujímáte sami. Slyšeli jsme tady několik eh, velmi vý, důrazných výzev akci a doufám, že toto je ta látka, kterou potřebujete k tomu, abyste splněli to poslání, jehož jste se právě ujali, protože to jste teď udělali. Eh, budeme končit a proto bych chtěla teď eh, každému z našich řečníků dát slovo na minutu k poslednímu vyjádření. Máte-li nějaké poznámky k tomu, co se tady eh, zmiňovalo, a nebo co nám chcete připomenout co je důležité podle vás jako závěr naší diskuse? Začnu od Kerstin. Já jsem přesvědčena, že vše, o čem jsme dnes odpoledne hovořili, pramení z konceptu naděje. A to je důležité pro řadu našich občanů, obzvláště ve svém království ve Skotsku, protože tam teď nepociťujeme naději. A myslím si, že je odpovědností nás všech, abychom přinesli tu zprávu sociální soudržnosti a solidarity, abychom si užívali vzájemné přátelství a přenesli to do našich regionů aby, pro, aby o celé EU bylo hovořeno lepším způsobem a byla viděna lépe. Já bych chtěl zareagovat na to, co bylo řečeno. Eh, často Eh, podle měst, jak si se příliš přehání hm, změna klimatu, možná mě, města to vnímají, tak ano, ale na venkově dobře tam žijí jinak, třeba Brexit, eh, jak jsme slyšeli, tam populismus je nejvíce přítomný, ti byli proti Evropě, a teď ve Francii máme film ve jménu Půdy, to eh, je velice populární film o mm, právě zemědělcích. Takže tato sociální politika, energetická politika a další politiky také musí vzít do úvahy eh, eh, to, co chce venkov a jim přiblíží tedy ochranu klimatu. Ti, kteří se na nás dívali a národním poslancům a zastupitelům eh, chci vysvětlit. Eh, eh, my tady v debatě hodně mluvíme o Eh, politických stranách, ale je třeba si říci, že často na těch lokálních úrovních to není rozloženo podle politických stran, ale podle modelu, podle struktury dané společnosti a to ukazuje právě tu schopnost dát se dohromady a eh, rychle eh, tedy odblokovat peníze a realizovat věci. Děkuji, paní Dobrev. Místo předsedkyně Dobrev. Já bych vám chtěla říct krátký příběh. Měla jsem starého profesora politických věd na univerzitě a ten říkal, že jsou dva typy politiků. Jedni jsou abstraktní politici, kteří sedí v parlamentech a potom konkrétní politici, ty sedí na obecních zastupitelstvech. To jsou ti, kteří se každodenně setkávají s lidmi a s konkrétními lidmi. Ti v parlamentu ti používají pouze abstraktní čísla, a legislativu. A podle něho to byla také otázka preference a myslím, že bylo hned jasné, koho preferuje. Ale já vás mohu ujistit jako místo předsedkyně, která jsem odpovědná za napojení mezi parlamentem a výborem regionu, máte skutečně silného partnera. Dobrá evropská legislativa nemůže fungovat bez podnětů a přehledu konkrétních politiků, kteří každodenně jednají s lidmi a setkávají se s nimi. Takže se na mě určitě obracejte a e, žádejte mě o něco nebo si stěžujte, pokud budete mít nějaký problém, pokusím se to napravit. Děkuji. Děkuji, Mia. Já si myslím, že jedna z nejlepších věcí dnes je to, že jsme říkali, že jsme tady v srdci Evropy, ale vypadá to, že tím hlavním sdělením je, že toto není srdce Evropy, ale my jsme ho sem vlastně přinesli, takže je to všechno na nás. My jsme ti, kteří děláme z EU to, čím je. Takže je na nás, aby EU byla lepším místem, abychom komunikovali a zapojili lidi do tohoto inkluzivního společenského projektu a díky tomu můžeme být silnější. Děkuji. Radoslavecovi si myslíte o celém tomto zasedání? Rád bych poděkoval upřímně všem, především těch, kdo to napadlo eh, za tuto krásnou iniciativu, protože to nám umožňuje na úrovni místních samozpráv, abychom se vyjádřili, předložili své názory. A ukazuje to také, že evropské instituce se tohoto hlasu nebojí. Myslím si, že bychom častěji měli eh, mít takovéto iniciativy. Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, co říkal pan Kman, pan předseda. Já si myslím, že bychom měli najít eh, nějakou dobrou hranici, správnou hranici, kam až by legislativa měla dosahovat, kde už by to mělo být na místních samozprávách, protože těžko můžeme eh, říci, že budeme mít ze všech 27 či 28 členských států jednotnou společnost, která bude stejně uvažovat. Tak to nebude. Musíme vědět, s čím se můžeme na lidi obrátit a co by mělo zúčast soustat na naší úrovni. Prostě neměli bychom se snažit obšťastňovat lidi násilím. Děkuji. Eh, paní komisařko Běnkovská, váš závěr? I deeply believe that... Já jsem hluboce přesvědčena, že vzhledem k tomu, že vnitřní trh Evropské unie potřebuje silnou soudržnost a stejným způsobem Evropa jako celek potřebuje silné regiony, silní, silná města a silnou místní samozprávu, a toto v tom opět spočívá krása Evropy, že o tom můžeme hovořit na takové události, jako je ta dnešní. Ještě jsem zapomněla, když jsem hovořila předtím, že je zde velice dobrá iniciativa výboru regionu Red Hub, a tam jde o diskuzi s regiony, s městy, s Evropskou komisí, s parlamentem o tom, co skutečně děláme. Jde tam o lepší právní úpravu, zda nějaká legislativní iniciativa je skutečně v terénu potřeba. Zatím k tomu vzniklo vzniklo několik zpráv, takže to je dobrý příklad, jak skutečně můžeme jednat o naší budoucnosti a budoucích aktivitách komise k různým tématům. A třetí připomínka. Skutečně je to tak, že vy jste Evropou. Vy se musíte obracet na své občany. To je vaše největší odpovědnost. Nikdo nechce vytvářet Evropu, která by nebyla diverzifikována. Nemyslím si, že někomu jde o nějakou jednotnou uniformní Evropu. Potřebujeme Evropu s celou tou krásou všech regionů, měst, potřebujeme různá hlediska a potřebujeme o nich hovořit ale musí tam být určité společné pochopení a společná myšlenka toho, že chceme být spolu. To je to nejdůležitější. Takže ta hlavní myšlenka je, chceme být spolu, chceme být v Evropské unii s veškerou naší rozdílností. A to si myslím, že by mělo fungovat i pro mileniály, protože oni vidí, jaké jsou ty přínosy Možná jim to můžeme vysvětlit ještě lépe, ale myslím, že vidí, že eh, bez Evropské unie by nebyly takové programy, jako je třeba Erasmus. V tom spočívá krása Evropy a měli bychom je skutečně zachovat. Ale musíme ji také vysvětlit lidem a to si myslím, že je nejlepší výzva pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Lauro, vy jste začínala, takže můžeme ten kruh uzavřít. Dám vám slovo, než dám slovo panu předsedu Lambercovi. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, co bylo teď na závěr řečeno, že jedno z největších bohatství Evropské unie je naše diverzita, naše rozmanitost, ale zároveň si myslím, že čelíme tak velkým výzvám, které jsou před námi, které naprosto změní svět. Nejde pouze o životní prostředí, ale i hospodářské záležitosti, sociální záležitosti. My nevíme, jak bude budoucnost vypadat a bude to něco naprosto jiného, než na co jsme zvyklí. ať už to bude dobré nebo špatné, tak se s tím musíme nějak vypořádat. Musíme být silnější a odvážnější abychom jednali lokálně, ale mysleli globálně. Je to velice známá fráze, samozřejmě to není moje vlastní myšlenka, ale potřebujeme a musíme být více propojení. A to znamená, že musíme změnit sociální systém v této unii. Sociální systém není pouze zdravotnictví a sociální péče, což je samozřejmě velice důležité, ale patří tam i vzdělávání, výuka, i hledání pracovních míst, hovoření o minimálním mzdě, o tom, co se s námi všemi stane, až eh, nebudeme moci pracovat kvůli stáří. Chceme evropskou, budeme mít Evropskou unii, kde na každého člověka po 30 let budou tři osoby starší 85 let budeme velice starým místem. a je to v pořádku, protože máme vysokou kvalitu života, ale znamená to zároveň, že musíme změnit perspektivu. Pokud chceme být schopni čelit klimatickým změnám, a to už vlastně myslím je jasné, že chceme čelit klimatickým změnám, tak potřebujeme mít tu sílu jednat o novém sociálním systému. A jsem ráda, že tady sdílíme tuto myšlenku, i když z různých hledisek. pokud my, kteří vládneme regionům a městem, pokud budeme schopni jednat jak rukama, tak srdcem a zároveň i mozkem, tak to bude fungovat ale pokud nebudeme vzájemně propojeni, tak se lžeme a to nechceme. Takže se musíme zaměřovat na to, aby v srdci, v centru Evropské unie byla lidská bytost. Takže musíme společně objevovat, kdo jsme a kým chceme být. Děkuji, Lauro. Pane předsedo Lamberci, máte slovo závěrečné. Já myslím, že tady eh, lze velice snadno zrezumovat, schrnout, co bylo řečeno, když jsem si vyslechl diskusi. Tak více než když jindy jsem před přesvědčen, že Evropa to není především Brusel, Lucemburg či Štrasburg, ale ať jsou tam města krásná, tak jsou to ta místa, kde lidé žijí ve svých vesnicích, obcích, městech, regionech a tam je třeba je přesvědčovat Eh, v jejich hlavách, v jejich žalucích a v jejich srdcích je třeba zakotvit eh, tu představu, že eh, je třeba spolupracovat a v Evropě se sjednotit. V tom je ta velká výzva. A mm, všechny generace musí na tom pracovat odhodlaně a s pevnou vůlí. Děkuji, dámy a pánové. Já myslím, že to mm, byla velice dynamická, emotivní diskuze jako začátek celého týdne a doufejme, že to bude pokračovat ve stejném duchu a eh, je to týden, určitě to bude týden plný eh, výměn eh, názorů, debat a podobně. Já chci poděkovat tedy našim panelistům A také prosím poděkujte tlumočníkům za práci. Děkuji. A teď i našim technikům, bez nich by to také nešlo. Děkuji. A venku čeká mm, mm, na eh, Lucemburském náměstí autobus, který Ehm, ty, kteří si budou přát, tak převezou na eh, další část programu, včetně takové chutnávky, takže prosím, pokud si přejete, tak autobus je na Lucemburském náměstí a nezapomínejte sledovat naše video.